Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Zahajuji naše zasedání. Zeptal bych se, zda nemáte nějaké připomínky k pořadu jednání. Doufám, že ji můžete schválit, ale já bych ještě předtím přednesl několik změn do pořadu jednání. Takže pokud by vám to nevadilo, a kvůli eh, vlastně tomu, jak tady může být zpravodajka paní Holmájer, navrhuji, abychom výjimečně začali naši schůzi bodem 13, to je eh, politika v oblasti nemovitostí. Dále navrhuji, abychom združili hlasování o některých zprávách, protože některé budou už příští týden na plenárním zasedání a jsou tedy velice naléhavé, tak navrhuji, abychom o celé této skupině hlasovali ještě předtím, než eh, budeme hlasovat o rozpočtu na rok 2017. To znamená, bod 8 přejde až po bodu 12. Body 9 a 15 jsou odloženy a kvůli tomu, jak tady budu časově já, navrhuji, aby bod 17 byl hned po hlasování, protože zítra se budu muset rozloučit s výborem zhruba v 10.30. Ještě několik sdělení. Během jednání 31. srpna, 15. září a 26. září koordinátoři rozhodli o následujících záležitostech. Těch rozhodnutí je hodně. Co se týče zpráv a stanovisek, stanovisko pozměňující nařízení 1333 2013 1303 2013, kde jsou určitá ustanovení o finanční správě pro některé členské státy, které mají velké problémy nebo jim hrozí velké problémy eh, s finanční stabilitou bylo rozhodnuto, že bude zaslán dopis předsedovi výboru REGI, místo toho, aby se připravilo stanovisko, jak jsme původně plánovali. Dále bylo rozhodnuto, že bude sepsáno stanovisko Control of Spending and Monitoring of EU Youth Guarantee Schemes Cost Effectiveness. Výbor pro rozpočtovou kontrolu je příslušný skupina SD si vezme na starosti toto stanovisko. Dále jsme rozhodli, že předložíme stanovisko, stanovisko ke zprávě výboru LIBE o rámci Unie pro znovu usidlování. Pan Deprez eh, bude zpracovávat toto stanovisko. Předseda by se měl přímo eh, obracet na předsedu komise. Koordinátoři řekli, že informování ze strany komise ohledně velkých rozpočtových rozhodnutí eh, není dostatečně pravidelné. Komise eh, tedy bude informována o našich očekáváních a požadavcích v této oblasti a chtěl bych tedy na to upozornit zástupce komise, je to skutečně e, přání a požadavek přímé komunikace v reálném čase. Zapojení výboru pro rozpočet do procesu evropského semestru. Nad tím jsme si kladli otázky a dohodli jsme se, že podzimní stanovisko ke zprávě Econ. Eh, semestr 2016 provádění, že tedy eh, zatím nebudeme dělat a že si objednáme studii o synergiích mezi příspěvkem rozpočtu EU a eh, rozpočty členských států k cílům, které jsou v výručním přehledu růstu. To znamená, tato zpráva o evropském semestru podle našeho názoru nějak podstatně nezmění běh věcí a jejich formálnost a proto bychom tedy chtěli najít skutečnou přidanou hodnotu a pákový efekt a za tímto účelem tedy necháme udělat studii. Dále náš zpravodaj a specialista na fiskální kapacity kolega Reimer Bege bude eh, řečníkem na meziparlamentní konferenci o stabilitě a ekonomické koordinaci a správě eh, v EU. Tato konference proběhne v Bratislavě 16. až 18. října. Eh, pan BG ale nakonec nebude moci Eh, jet, takže eh, ho zastoupí váš pan předseda, což trošku eh, bude, samozřejmě bude zklamání pro účastníky konference. Dále jsme rozhodli odpovědět na dopis výboru pro petice, je to petice 1049 z roku 2015, kde někteří občané vlastně mají požadavky týkající se víceletého finančního rámce. Pokud jde o zprávy a stanoviska, hm, stanovisko k přeskumu jednacího řádu EU. To eh, je stanovisko, které zpracovává vás, váš předseda a bude vás informovat eh, ještě v rámci této schůze po hlasování. Pokud jde o zprávu European Year of Cultural Heritage, bylo eh, rozhodnuto, že bude odeslán dopis předsedy předsedovi výboru pro kulturu. Dále jsme rozhodli o zpracování stanoviska European Agency for Health and Safety at Work a dále stanovisko k European Center for Development of Vocational Training, CEDEFOP, a European Foundation for Improvement of Life and Working Condition, to je Eurofund, a výbor pro zaměstnanost za to zodpovídá a Jens Geier bude zpracovávat tato tři stanoviska. Dále budeme dělat stanovisko pro výbor Libe, to je zřízení Eurodaku pro otisky prstů a je to nařízení 604 2013 a dále nařízení týkající se Eurodoku a zpracovávání otisků prstů osob bez státní příslušnosti a pro účely eh, tedy vymáhání práva. A pan Gerard Depré bude zpracovávat toto stanovisko. Koordinátoři se rozhodli, že se nebude dělat stanovisko ke zprávě Econ European Statistical Program 2013 až 17. Tím, že se tedy tento statistický program prodlouží až do roku 2020. Dále koordinátoři schválili návrh programu trialogu k rozpočtu 2017, to bude 19. října. Eh, dále eh, schválili dopis předsedy předsedkyni výboru Regi ohledně finanční zprávy u členských států, které mají velké finanční problémy. Rozhodli, že Jose Manuel Fernández bude jmenován eh, jako zástupce výboru pro rozpočet ve strukturovaném dialogu s komisí Eh, ohledně možného pozastavení strukturálních fondů eh, pro Španělsko a Portugalsko v souvislosti s řízením pro nadměrné schodky. A máme tedy velkou důvěru v našeho zástupce, že rozhodně se eh, vyhne jakémukoliv podezření ze střetu zájmu. Takže to byla sdělení předsedy. Obdrželi jste návrh zápisu ze schůze z 31. srpna a pokud nemáte nějaké připomínky, tak budu považovat tento zápis za schválený. A teď tedy eh, se eh, blíží to hlasování, které bude dlouhé na celý dnešní den a možná i zítřek. Eh, nejprve tedy politika v oblasti nemovitostí. Kolegyně je zde. Eh, zdravím naší zpravodajku Moniku Holmájer, která si přála, aby tato zpráva byla projednána přednostně. Paní Holmajer, máte nějaké připomínky? Pane profesor, já vám mnohokrát děkuji eh, pro dnešek. To můžeme vzít stručně. Tohle je obrovský projekt a, a příští týden ještě eh, za eh, zpravodaje eh, zde bude představení následu, tedy plánu pokračování, protože je to jenom součást obrovského projektu, který si toho vyžaduje víc, než teď odsouhlasíme v jednom kroku, ale když odsouhlasíme to tohle, tak to umožníme velkou část další. Takže zbytek se bude konat příští týden eh, konat a potom o tom budeme eh, hlasovat na příštím zasedání výboru pro rozpočet. Takže eh, oficiálně je to od odklad o, nebo prodloužení podle paragrafu 302 a rozpočtového nařízení. Tak myslím, že výboru to asi nebude vadit a tuto zprávu tedy probereme příští týden. Nyní opravný rozpočet číslo 3. Bezpečnost orgánů. Tam jedná se tedy o fyzickou bezpečnost. Nejprve tedy hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 4. Možná ještě předtím zkontrolujeme funkčnost elektronického systému. Prosím, abyste vložili karty do přístroje a zahájím tedy hlasování. A prosím, hlasujte. Ještě nehlasovali všichni? Třicet tři karet bylo vloženo do přístroje. A zatím jenom 30 odhlasovalo. 31. Des problèmes? Kdo má nějaký problém? Takže uzavírám hlasování. Dva eh, se nevyjádřili v hlasování. Takže návrh právného rozpočtu číslo 3 2016. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto pětka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto jedna pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto, trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní tedy celý text, který nebyl pozměněn a hlasujeme prosím jmenovitým hlasováním. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Opravný rozpočet, nebo návrh opravného rozpočtu číslo 3 je schválen 26 pro 7 proti. Nyní uvolnění prostředků z Fondu Solidarity Evropské unie. Je to zpráva kolegy Kircose. Nemáme tam pozměňovací návrh, takže jmenovitým hlasováním hlasujeme o celém textu. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno 32 pro, jeden proti a jeden se zdržel. Nyní zpráva kolegy Gonzálese Ponce, to je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Eh, je to záležitost Švédska. Ericsson, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro?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 proti, zdrželi se. Toto ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tento pozměňovací návrh je zamítnut. 10 pro, 22 proti. Návrh 15 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zamítnuto a nyní budeme hlasovat o celém textu v pozměněném znění jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování a návrh je schválen 27 hlasů pro, 7 proti. Fond pro přizpůsobení se globalizaci, Microsoft Finsko, zpráva pana Sarvama. Návrh jedna pro, proti, návrh byl přijat. Číslo dva pro, proti, Zvedejte ty ruce, prosím, pořádně. Schváleno. Návrh 3 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 4 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Číslo 5 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 7 pro Proti? Návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 8 pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 9 pro? pro proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 10 pro. Proti. Zdržel se. Návrh byl přijat. 11 pro. Proti. Zdrželi se. Návrh byl přijat. 12 pro. Proti. Zdrželi se. Návrh byl přijat. 13 pro. Proti. Zdrželi se. Návrh byl přijat. 14 pro. Proti. Zdrželi se, návrh byl přijat. 15 pro, proti. Zdrželi se, návrh byl přijat. 16 pro, proti. Zdrželi se, návrh byl přijat. 17 pro, proti. Zdrželi se, návrh byl přijat. 18 pro, proti. Zdrželi se, návrh byl přijat. 19 pro, proti zdrželi se, návrh byl přijat, 20 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat a pozměňovací návrh číslo 21, ten myslím odpadl, protože sedmička byla schválená. Takže závěrečné hlasování eh, hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže 28 pro, 6 proti. Zpráva pana Gajera o agentuře Evropské unie pro otázky azylu, tam je 251 pozměňovacích návrhů, takže zpravodaj je toho názoru, že bude lépe si dát ještě trochu času a hlasování odložit. Bod 10. Možný vývoj a úpravy stávajícího institucionálního uspořádání, zpráva kolegy Fernandéze. Návrh 1 pro, proti, držel se, návrh byl přijat. Čtyři pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut, šest pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut, návrh sedm, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut, 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, číslo 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, číslo 9 pro, proti, zdrželi se, Návrh byl přijat. Návrh číslo 10 pro. Omlouvám se, říká předseda. Máme návrhy 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Můžeme o nich hlasovat en bloc? Dobrá, takže hlasujeme en bloc. Kdo je pro všechny tyto pozměňovací návrhy? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A všechny byly zamítnuty. Návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl zamítnut. 26 pro. Proti? Zdrželi se. Návrh byl zamítnut. 27 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 31 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 28 pro Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 29, 32, 34 byly staženy. Ústní pozměňovací návrh k odstavci 3, který byl předmětem změn. Kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. 33 je stažen, 35 pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut, 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, návrh 38, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 39 pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 20 hlasy proti 15. A to bylo číslo 39 návrh číslo 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Prosím, zvedejte pořádně ruce. Kdo je pro? Proti? Takže budeme muset kontrolně hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 19 hlasy proti, 13 pro. Pak máme kompromisní návrh k odstavci 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Kompromisní návrh byl přijat. Návrh 2 je pokrytý kompromisním návrhem. Takže rovnou 46. Kdo je pro? Kdo je pro pozměňovací návrh 46? Ty předchozí byly pokryty kompromisem. 46, kdo je pro, zvedněte prosím ruce. Děkuji. Naopak, kdo je proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. 47, kdo je pro? Proti? zdrželi se, návrh byl zamítnut, 48 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 50 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnout, pozměňovací návrh 52 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 53. Tady budeme hlasovat nejprve o první části, kde je pro, proti, zdrželi se, první část je zamítnutá, druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, druhá část je také zamítnutá. Takže závěrečné hlasování o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 7 proti, 1 se zdržel, takže návrh byl přijat. A nouveau takže další zpráva pana Fernandéze. Ta se týká přesunů k oddílu 3 komise. Nous avons deux virements. Budou, bude se jednat o dva převody, jednak je to 5 milionů 354 tisíc. Pane zpravodaji, máte nějaké připomínky? Tyto dva převody jsou důsledkem hlasování, které proběhlo ohledně fondu přizpůsobení se globalizaci. Eh, převod 21 je pro Finsko, to je 5 milionů 300, 364 tisíc eur a převod 22 je pro Švédsko, to se také týká fondu přizpůsobení se globalizaci a jde o částku 3 miliony 957 eh, tisíc eur. To je logický důsledek toho, co jsme si právě odhlasovali. Dobrá, takže navrhuji elektronické hlasování k prvnímu převodu eh, eh, v souvislosti s, pro Finsko a Microsoft. Hlasujeme, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 27 pro, 6 proti. A druhý převod. Švédsko, Ericsson. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 28 hlasy pro, 7 proti. K ostatním oddílům rozpočtu 2016, pane Depré, jedná se o převod 44 tisíc eur, který není problematický. Jedno je z linky 200 eh, odměny a část z jazykových, z položky jazykových kurzů, protože je eh, tam větší zájem, dále pro nákup eh, oblečení pro řidiče a dále z položky 200, 2540 je to kompenzace za eh, ceny kávy a vody po změně smluvního dodavatele. Takže na jedné straně jsme chtěli ušetřit, na druhé straně jsme zvýšili výdaje, takže to je docela zajímavá operace, ale v zásadě nemám námitky. Eh, Dobrá, nejsou-li námitky vůči výši, tak eh, můžeme bez hlasování dospět k tomu, že pokud nejsou námitky, ne, není potřeba hlasovat a budeme ten návrh považovat za schválený. A tím se dostáváme k návrhu rozpočtu na rok 2017. Dříve než přistoupíme k hlasování, ehm, vyzývám, aby komise Eh, nás seznámila s posledními poznámkami, připomínkami před samotným hlasováním, pokud si to bude přát. Ano, pane předsedo, tady jsem. Děkuji za slovo. Já budu pokračovat anglicky, když dovolíte. Pane předsedo, děkuji za tuto příležitost eh, a, a teď k těm reakcím e, k balíčku pozměňovacích návrhů, e, které jste obdrželi minulý týden v pátek. Nejdříve bych rád připomněl, že místo předsedkyně Georgieva před dvěma týdny e, předložila balíček k přehodnocení uprostřed období a, a my připomínáme, že eh, celá řada z těchto návrhů je velmi dobře slušitelná s těmi návrhy, o kterých dnes budete hlasovat na výboru. Nejdříve eh, přivítám eh, ten velký počet pozměňovacích návrhů, nebo valnou většinu pozměňovacích návrhů, které navrhují obnovu těch příjmů eh, navržených eh, i komisí eh, v rozpočtu na rok 2017. Rád bych zdůraznil ten počet pozměňovacích návrhů ke zvýšení výdajů. A vím, že dohromady nominálně by to znamenalo nárůst o více než 4 miliardy oproti návrhu rozpočtu. V těchto návrzích pozměňovacích jsou některé návrhy na obnovu úrovně eh, tedy eh, výdajů eh, horizontu 2020 a příslušného nástroje na úroveň před zavedením Evropského fondu pro strategické investice. Návrh komise na, tedy v rámci střednědobého přehodnocení také počítal s navýšením těch programů, které se rychle implementují a o které je velký zájem. Zejména se to týká horizontu 2020. té dopravní části Evropské, tedy Connecting Europe a potom COSME. Takže je tady určitá konvergence a ta úroveň nárůstu musí také zohlednit eh, kompatibilitu s hladinami, tedy eh, se stropy MFF a s dalšími omezeními, zejména pokud jde o eh, řízení migračních toků. Řada pozměňovacích návrhů se snaží zvýšit výdaje v oblasti zemědělství a v této oblasti komise také oznámil, že navrhne prostřednictvím opravného dopisu, tradičního opravného dopisu k zemědělství, který přijde za několik týdnů. Úpravu toho balíčku, eh, který byl v červenci oznámen pro mlékárenství. Potom eh, iniciativa zaměstnanosti mládeže. Tady eh, opravdu ty pozměňovací návrhy, které se toho eh, týkají, ukazují, že komise v současné době eh, posuzuje tedy eh, možnost zavedení iniciativy. Tedy nejlepšího času, kdy zavést tu iniciativu o zaměstnanosti mládeže. Potom jsou tady Potom je tady řízení migračních toků. Vím, že tady celá řada pozměňovacích návrhů, které žádají vytvoření nových eh, instrumentů, nových rozpočtových položek eh, k, eh, tedy v rámci bezpečnosti a občanství, v rámci tohoto oddílu. Rád bych poukázal na to, že pružnost a reakci v této oblasti je velmi podstatná, zejména v takovémto v volatelním kontextu, kdy se toky eh, rychle přesouvají z jedné oblasti do druhé. A šíření nebo rozšiřování těch rozpočtových položek a zavádění rigidity do té struktury je něco, co může omezit eh, rychlost reakce při implementaci. A my jsme eh, byli svědky toho, že ta reakce často musí být opravdu rychlá a rozhodná a musí se o ní rozhodnout tedy eh, velmi rychle. Řada pozměňovacích návrhů také eh, navrhuje vytvoření nové kapitoly pro eh, svěřenecké fondy a pro peníze pro uprchlické tábory v Turecku. Já chápu žádost parlamentu o přístup k řádným informacím Uh, a o to, jak eh, se tady používají tyto peníze a předpokládám, že eh, komise eh, a tady pravidelně podává zprávy RDV Alfetu. A také bych rád připomněl, že na webových stránkách těch příslušných oddělení komise, eh, které hospodaří s těmi eh, fondy, eh, jsou údaje o aktuálním využití aktualizovány v reálném čase. Komise také podává zprávu o vyučtování tohoto fondu. Ta nejnovější účetní závěrka byla předána parlamentu 15. září. A v neposlední řadě balíčku navrženém a ehm, v rámci střednědobého přehodnocení komise navrhuje do finančního nařízení zahrnout ustanovení výroční eh, zprávy v podobě eh, pracovního dokumentu o implementaci a výkonnosti těch svěřenských fondů. Celkově jsem chtěl říci, že ty svěřenské fondy jsou implementačním nástrojem, který by měl urychlit reakci a vlastně implementaci té postkatastrofické reakce. A to e, v rámci určitého systému brzd a e, protivách. A komise bude moci e, používat tyto seřenské fondy jako pružný nástroj k implementaci externí, vnější činnosti pro určité konkrétní eh, účely, jako, jsou svěřenské, jako se používají svěřenské fondy v rámci OSN. Čili teď jde o to, aby ty instrumenty zůstaly co nejjednodušší. A k tomu je třeba přihlednout. Také bych poukázal na to, že ten nástroj pro uprchlíky v Turecku není svěřenecký fond. Implementuje se eh, těmi nástroji, které jsou v rozpočtu v jednotlivých částech eh, a řídí se to například eh, rovnou z předstupního instrumentu nebo z humanitární pomoci a, a příspěvky členských států se zúčtovávají v podobě tedy přidělených výnosů. A ten nástroj je koordinačním mechanismem, který umožňuje eh, čerpat zdroje z rozpočtu členských států. Teď k pozměňovacím návrhům, které se týkají administrativních výdajů. Tam bych rád poděkoval eh, zejména eh, hlavnímu zpravodaji panu Gajerovi za návrh obnovy eh, tedy výdajů, které navrhla komise v rámci rozpočtu, které bude třeba tedy k implementaci rozpočtu. A je to uznání toho, že na straně komise a dalších institucí v návrzích na 2017 bylo, byla uplatněna určitá omezení. Za komisi také vítáme pozměňovací návrhy, které eh, zohledňují eh, vyvážení pozic eh, v rámci parlamentu a, výboru regionu a hospodářském a sociálním výboru. Teď je ten eh, transfer tedy eh, vyrovnán a bylo nalezeno hm, uspokojivé řešení. Také jsou zde pozměňovací návrhy, které navrhují eh, výde, přesun výdajů na zvláštního zástupce EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku do rozpočtu ESVČ. Komise také zvažuje možnost takového toho transferu, zejména pro takzvaného toho zvláštního zástupce, který má dvě funkce, kde tedy šéf delegace je také zvláštním zástupcem v dané oblasti. Pokud je o další eh, instituce, tak víme, že některé další instrumenty navrhují další pozice, zejména nové pozice pro Evropský parlament a ESVČ z hlediska komise. Tyto nárůsty by nebyly v souladu eh, s duchem ani literou institucionální dohody a s eh, cíli v ní eh, stanovenými ohledně 5% snížení počtu zaměstnanců v nadcházejících pěti letech. Pokud jde o přípravné kroky eh, v oblasti obrany, tady bych rád zdůraznil, že přípravné kroky mají být pro výzkum v oblasti, která souvisí s obranou, ale Nejsou zde žádné přímé vazby na konkrétní vojenské kroky. Takovéto přípravné kroky navazují na pilotní projekty, které jim předcházely, na které navrhl Evropský parlament. Jeden z pozměňovacích návrhů eh, navrhuje, aby členské státy financovaly toto eh, prostřednictvím tedy předělaných prostředků v rozpočtu. My si z technického hlediska myslíme, eh, že to mm, je eh, velmi obtížně možné, protože je to přípravný krok bez eh, řádného právního základu, takže ten, ty externě přidělené prostředky by se asi nemohly použít v souladu s ustanoveními finančního nařízení. Také poznamenám, že řada těch pozměňovacích návrhů dává a výdaje do rezervy. Asi 20 eh, tě rozpočtových eh, položek se to týká. Ty eh, věci prostě nejsou, nesouvisí s často ty navrhované předměty nesouvisí s jednotlivými rozpočtovými položkami. Já bych připomněl, že tyto rezervy nepomohou hladké implementaci rozpočtu a proto když eh, tedy eh, budete to zvažovat, tak eh, byste k tomu měli přihlednout. Potom obecná připomínka k pozměňovacím návrhům, které se týkají konkrétních příjemců a vyhrazení prostředků tedy pro ně. Tady je finanční nařízení stanoví, že ty prostředky musí být eh, řádně eh, zužitkovány a proto to musí být tedy eh, v souladu s principy a ustanoveními finančního nařízení. Potom k decentralizovaným agenturám. Tady je pozměňovací, řada pozměňovacích návrhů, které navrhují zásadní zvýšení pro více než 20 agentur. Rád bych zdůraznil, že v návrhu rozpočtu na rok 2017 komise eh, začala, eh, nebo už eh, tedy dala, dělá, zvláště zachází s agenturami, které řeší bezpečnost a migraci a, a myslím, že tady by mohlo dojít k zásadnímu nárůstu, pokud jde o počet pozic obecný nárůst ve všech agenturách, tak i to, aby bylo v nesouladu s eh, těmi cíly v eh, meziinstitucionální dohody. Dosáhnout 5% snížení počtu zaměstnanců. A teď procedurálně. Tohle jsou předběžné eh, připomínky, tedy k celému balíčku pozměňovacích návrhů po eh, projednání na tomto výboru a na plenárním zasedání parlamentu komise parlamentu eh, předloží a, a, a i radě podobné připomínky, eh, které odsouhlasí oba je součástí rozpočtového orgánu a reakce na tyto pozměňovací návrhy a jejich proveditelnost v rámci rozpočtu 2017 eh, budou tedy součástí eh, balíčku, eh, na kterém bude pracovat mírčí výbor. Byl bych rád, aby tento výbor přihlednul a k tomuto v rámci vašeho tedy vyjednávání v listopadu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, děkuji, že jménem komise jste nás informoval o vašich předběžných eh, komentářích k našemu hlasování eh, v reakci na návrhy eh, pozměňovacích návrhů, které předložili naši zpravodajové i další kolegové, kteří se chtěli nějak zapojit. Vyrozuměl jsem, že pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, budete potřebovat ještě na tom pracovat, takže pokud do přestávky eh, ve 12.30 bychom se dostali k těmto pilotním projektům, tak bychom to posunuli na odpoledne. Eh, vlastně přijímání těchto pilotních projektů a přípravných akcí. Máte k tomu nějaké konkrétní připomínky, eh, než začneme hlasovat? nur, nur... Ve skutečnosti jenom tři stručné, nebo ještě jeden, jednu dodatečnou připomínku eh, technickou. Eh, ten eh, proces u pilotních projektů a přípravných opatření se ukázal mimořádně složitým, protože kreativita a kolegyň a kolegů rok od roku roste a rozpočtové úmysly. Samozřejmě nechceme, ty plány nechceme nechat narůstat a potom je to složité. Když chceme být spravedlní, máme potom složité schvalovací řízení, jsou tady samozřejmě také lidé, kteří dělají chyby. Takže v posledním hlasovacím seznamu jsme přišli na to, že frakce Eh, předložili eh, eh, pilotní projekty, které tady, o které vůbec nebylo žádáno. Takže to je potom procedurálně obtížně nastavitelné, proto ještě budeme muset prostřední, tedy polední pauzu využít tedy k odstranění chyb. Když už hovořím o chybách, tak v hlasovacím seznamu je sem tam nějaký problém. Já bych rád vždycky předtím, než přistoupíme k dané eh, rozpočtové kategorii, eh, se toho dotknu. Nám mm, v sociálně demokratické frakci v eh, rubrice 1a máme tedy se objevila rezerva, o kterou žádal hospodářský výbor Ekon a 6451. My tam máme plus a mělo tam být minus a, a kolegům na Ekonu a na ti si to všimli poměrně pozdě. A potom ještě obsahové poznámky k tomu, co říkal pan ředitel Preza. Nejdříve eh, k těm eh, konkrétním příjemcům. Že je to těžko služitelné s eh, rozpočtovým nařízením, víme, myslím všichni. Ale opravdu jsou eh, akce v tomto konkrétním případě, kdy eh, se tato sněmovna domnívá, že je třeba evropskou podporu. My vyjadřujeme eh, tímto návrhem svoji obsahovou podporu. A tady hovořím jako někdo, koho se to týká odjakživa. Kdyby se to dalo financovat prostě nějak jinak, tak bychom netrvali na tomto návrhu, ale aby bylo jasné, co eh, parlament chce, tak ten návrh dnes předložíme. Tak to je ten menší obsahový problém. Ten větší obsahový problém eh, spočívá v transparentnosti a viditelnosti svěřenských fondů a to mm, nástroje pro uprchlíky v Turecku. A ty eh, nástroje se odvozují méně od toho, že bychom měli problémy eh, zjistit, eh, jak se ty peníze skutečně používají. Čili kdybychom něco takové, na něčem takovém trvali, byl by to velký politický problém. jde o to jí dát jasně najevo v této instituci. Nejdříve, jaké e, zatím velmi úspěšné evropské e, politiky je třeba pokračovat tak, aby ten seřenecký fond nebo ty turecké prostředky byly naplněny tak, aby to dávalo smysl. U organizací a institucí které se zabývají rozvojovou politikou. Panuje nejistota ohledně toho, jak se eh, vyvíjejí rozpočtové prostředky. Tady například máme eh, eh, prostředky v kapitole 4. Řada lidí tady je nespokojená s, tom, s tím, že musíme ožebračit osvědčené eh, instrumenty rozpočtové politiky, abychom financovali nějaké jiné užitečné. A potom samozřejmě chceme určitou eh, kontrolu získat zpět, protože eh, po debatě s lidmi jsme i z, jiné, z jiných frakcí zjišťuji, že se dozvídáme prakticky až z novin, že komise i e, e, rada si, e, se shodly tady na svěřenských fondech a, a my tady najednou to máme odsouhlasit až zpětně a vůbec za to nebýt odpovědní. Znovu jednou zdůrazní, tady nejde o obsahové nastavení té politiky, ale o způsob, jak rozpočtový výbor Evropského parlamentu, jak se s ním zachází. A tady chceme dát najevo, že obsahově eh, s těmito instrumenty a jejich nastavením z eh, valné většiny souhlasíme. Ale způsob, jak je nám to eh, předkládáno, už nechceme při jímat a musíme jasně říci, že tady, když hovoříme o peníze, tak si to necháme líbit. Když si srovnáme eh, rozpočty na eh, rok 2015 a 2016, tak jsou tam samozřejmě věci, kde, eh, které v roce 2015 nebyly, ale musí být jasné, co se s těmi evropskými penězi dělá a komu to slouží. Tolik tedy moje připomínka a teď bych tedy navrhl, abyste přistoupili, pane předsedo, k hlasování. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. Chtěla bych vám poděkovat za vaši práci. Děkujeme i vašemu týmu. Takže budeme postupně hlasovat o administrativních výdajích z okruhu 5, potom o agenturách, eh, o okruhu 1a, 1b, 2, 3, 4, o zvláštních nástrojích, Pokud se dostaneme k bodu 9 před obědem, což není moc pravděpodobné, tak ho odložíme. Pak budou následovat ostatní oddíly, oddíly 2 až 10. A potom oddíl 1 Evropský parlament a konečně platby. Takže jako první oddíl 3, to jsou administrativní výdaje. Máme tam první blok, jehož obsah je uveden v příloze 1. Kdo je pro tento první blok, který vlastně obnovuje eh, položky komise? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže eh, přijato. Potom máme druhý blok. Ten je popsán v příloze 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pak třetí hlasování, to je ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Pane zpravodaji? Um, já. Ano. Na zasedání koordinátorů jsme hovořili o tomto návrhu který teď tím, eh, co jsme v posledních eh, dnech eh, se dověděli o chování paní Korus, co by bývalé komisařky, tedy je maximálně aktuální, smutně aktuální. Jde o to otázku kodexu chování pro komisaře. Co smějí komisaři během svého úředního působení eh, vykonávat za vedlejší činnost a jak dlouho trvá to ochlazovací období po té, co eh, eh, daný komisař opustí funkci. Byl tady návrh zelených, který má moji mnou politickou sympatii, ale společně jsme došli k posouzení, že bychom to měli řešit v jiné rozpočtové položce, než navrhli původně zelení a ten ústní pozměňovací návrh eh, spočívá v tom, abychom eh, ten návrh zelených změnili tak, že eh, budeme toto přesouvat do rezervy a také se tady hovoří o menší částce, dokud nebudou stanovena přísnější kritéria a etickým kodexem. Takže to je návrh 981. Kdo je pro? Proti? Myslím, že byl přijat, ale mnoho rukou zůstalo na stole, takže elektronicky hlasujeme o návrhu 981 s tou ústní změnou. Pana zpravodaje zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato 32 pro, 4 proti, omlouvám se, říká pan předseda. Návrh 4501 paní Gresle pro, proti. Kdybyste zvedali ruce, tak bych byl rád. Kdo je pro? Proti? Myslím, že je zamítnut. Takže to ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Scrutin est clos. Il est repoussé par... Zamítnuto 23 proti 15 pro. Návrh Mpl 318, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. GUE 1072 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní k rezervám. Ekon 407 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zelený 978 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. EKR 829 pro? Proti? Ověříme to, protože ne všichni zvedají ruce. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 pro, 18 proti. A nyní přejdeme k agenturám. Jste připraveni? Takže máme tady první návrh. který obnovuje položky komise a je to předmětem přílohy tabulka 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhý blok. Příloha tabulka 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třetí blok. Příloha tabulka 3. Pro? Proti? Tak, Ověříme to elektronicky, protože ne všichni zvedají ruce, takže hlasujeme o třetím bloku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 9 proti, takže prosím zvedejte ruce. Návrh 846 EKR 8252. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 847 EKR 8253 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. K rezervám 973 zelení 7977. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Teď připomínky 347 FEM 6165. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Další padá. Teď 406, Econ 6465. 465. Kdo je pro? Pan Fernandez? 406. Ekon 6465. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 408. Ekon 6467. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Marinesku 4562. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Rubrika, eh, respektive okruh 2, eh, Blanco Lopez 4503, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Okruh 3, 1138, GUE 7785 a Ferreira 4820. Eh, ten padá, protože byly schváleny ty bloky. To patří i pro ten jeden, platí pro 1140 a 351. Tím jsme toto ukončili. Eating uh, a... Okruh 1a. Takže nejprve první blok, to je tabulka 1 v příloze, kdo je pro. Proti. Zdrželi se přijato druhý blok. Příloha tabulka 2, kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. Třetí blok, pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtvrtý blok, pro, proti, zdrželi se, přijato. Buč 4767, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále návrh EFDD 7200, N v 8101, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. GUE 7796, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. GUE 7799, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. GUE 8477, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Buč 9006 Niriáda, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Buč 9007, Niriáda, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dále ENF 8102, EFDD 7201 a BAČ 4228 pana Kelmela, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ENF 8103 a FDD 7202. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. GUE 7733 a ENF 8108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Buč 4334, GUE 7736, Buč 4771, Empel 5617. Tak nejprve teda 4334, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. GUE 7736 a Empel 5617, kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Buď 42.00 Marinesku, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. ENF 81.12, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Buď 42.18 pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Empl 56.19 pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. GUE 8401 a BAT 4833 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, buď 4345, buď 4478, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ENF 8129 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, TRAN 5918, EKR 8219, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Zelení 79, 75, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Zelení 79, 70, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Ekon 64, 51 pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. GOE 7769 a BAČ 4804, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. GOE 7775 a BAČ 4810, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. EFDD 7218, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Zelení 79,55, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ENF 81,47, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Kult 63,64, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Zelení 79,55, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Buď 44,51, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, buď 45.12, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, GUE 84.37, BAČ 48.67, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, zelení 79.91, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, zelení 79.91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto sále zelení. 32050102, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A pak další pozměňovací návrh 7971, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. rezervy, SND 7129 je staženo, zelení 7992 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, zelení 7992 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Poznámky linka 02021 1087 GUE 4769 individuální členové, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4, 3, 3, 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4, 2, 2, 7 pro, proti, zdrželi se Budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tady máme rovnost hlasů, takže návrh byl zamítnut. To bylo 4227. 4550, kde je pro? Proti? Ne, všechny ruce se zvedly, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 4550. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh byl přijat 23 pro, 16 proti. 4332 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 4272, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 4273 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 309 Empl pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 020501 návrh 1174 a 4857, kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Ample 311 pro? Proti? Drželi se. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 311 Ample. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 22 proti 17 pro. 346 FAM, kde je pro? Proti? Zdrželi se, to bylo, myslím, schváleno. 311 Empl, kde je pro? 312 Empl, kde je proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 329 Empl s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Tady jenom technická změna, pane předsedo. Eh, tam v těch připomínkách něco eh, změníme tak, aby eh, ty povinnosti tam byly řádně zachyceny. To je jenom technická záležitost. Po změněném pozměněném znění 329, kdo je pro? Proti? Drželi se. Návrh byl přijat. 1, 5, 6. Agri pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 286 stran pro. Proti. Budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu upozorňovací návrhu 286 stran. Končím hlasování. Rovnost hlasů. Takže zamítnuto. 3003 buď, kdo je pro? A 4909 kolegy Deli. Ne, pardon, omlouvá se předseda. Takže 3003, kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 3003 buď. Končím hlasování. Návrh byl přijat 21 pro, 19 proti. 4909 odpadá, ne? 4909, kdo je pro? Takže přece jen odpadá. 964 zelení pro. To také odpadá. 4908 deli. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. 4275 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. 5, pro. Proti? zdrželi se zamítnut, 4288 pro, proti, zdrželi se zamítnout 4289 pro, zdrže, proti, proti, návrh byl zamítnut. Tím jsme ukončili okruh 1A. 1B. Kompromisní návrh, který je předmětem bloku, tabulka dva přílohy, kde je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. Linka 040262, buď 4343, kde je pro, proti, drželi se zamítnuto, buď 4230, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ENF 8124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Linka 13030601, buď 4585, kde je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Buď 4375 pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. EKR 8226, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Buč 4376 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu buď 4376. Končím hlasování omlouvám se, návrh byl zamítnut širokou většinou. Buď 4377, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. Buď 4379, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. Rezervy. Buď 4494 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto, č, buď 4495 pro, proti, zamítnut, buď 4496 pro, proti, zamítnut, ale zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu buď 4496. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 30 hlasy proti 9. 7873 Alde je staženo, buď 4497, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, buď 4498 pro, proti, zamítnuto, buď 4499, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut, buď 4, 2, 7, 6, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut, buď 4500, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tři nula nula čtyři. Klince 0602104, kde je pro? Proti? Zkontrolujeme. Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 3004. Končím hlasování. Máme tady jeden hlas navíc v EPP. Je třeba odebrat jeden hlas z EPP. Dobrá, už je to. Návrh byl zamítnut 23 hlasy proti 17. Zelení 7968, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto buď 4274 pro? Proti? budeme elektronicky hlasovat o návrhu buď 4274. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut rovností hlasů 2020. Empl 5680 pro, proti, drželi se zamítnuto. FEM 6160, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. FEM 61, 61 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. FEM 61, 62 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. FEM 61, 63 pro, proti, Drželi se. Návrh byl přijat. Linka 040264. Pozměňovací návrh je 4762 buď, kde je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu o pozměňovacím návrhu buď 4762. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut 22 hlasy proti 17. GUE 7722. Kdo je pro? To je totožné vlastně s tím předchozím. Empl 5674. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Buď 4492. Kdo je pro? proti. Budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu o pozměňovacím návrhu buď 4492. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 24 hlasy proti 16. Dva totožné návrhy, buď 4766 a GUE 7726. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrhy byly zamítnuty. Dva identické návrhy MPL 5618 a EPP 7443. Kde je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu o těchto dvou pozměňovacích návrzích identických. Končím hlasování. Návrh byl přijat 22 hlasy proti či 17. Buď 4277 pro, proti, drželi se zamítnuto, buď dva tytožné, buď 4734 a GUE 7689 pro, proti, drželi se, návrhy byly přija- o, o, zamítnuty. Tím jsme ukončili okruh 1b. A nyní se vyjádříme k okruhu 2. První blok k obnovení částek je předmětem tabulky 1 v příloze, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno tabulka 2, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno třetí blok, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. K, e, 050101 buď 4349, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. 4544, kde je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Vince 05020599, GUE 8449 a buď 4879, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto 7738 a 4773, kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 7739, eh, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. 774, 4775, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. 4269 pro, proti, drželi se zamítnuto. 4351 a 4461, 4, 6, kde pro, proti, Drželi se, zamítnuto 7744, 4779, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4226 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4352 a 4462, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4231 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 7741 4776 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 4524 pro, proti, zamítnuto 4353 4463, kde pro, proti, drželi se. Zamítnuto 4464 pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto 7745 4780 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 4523 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 7746 4781 kde pro. Proti zdrželi se zamítnuto, 7747, 4782, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7748, 4783 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7749, 4784 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4465 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 7754 4789 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7751 4786 pro, proti, zamítnuto 7752 4787, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4293, kde je pro, proti, drželi se zamítnuto, 8472 4900 pro, proti, drželi se zamítnuto, 7753 4788 pro, proti, drželi se zamítnuto, 4466, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7886, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4222, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, a dále máme sérii pozměňovacích návrhů, o kterých bychom možná mohli hlasovat en bloc a je to 44, 69, 70, 71, 72 a 73. Kdo je pro? Proti? Drželi se, návrhy byly zamítnuty, 74 pro, proti, drželi se zamítnuto, 47, 4790, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7756 4791 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4525, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 43, 54, 44, 77, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 42,23, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7887, 4302, kde je pro, proti, budeme hlasovat elektronicky pro kontrolu, končím hlasování, návrh byl zamítnut 32 hlasy proti 8. 8132, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 8460, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 4235, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 77, 67, 48, 02, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 3, pro? proti, drželi se zamítnuto 8462 4890, kde pro, proti, drželi se zamítnuto 8449 4879, kde pro, proti, drželi se zamítnuto 4523 pro, proti, Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 4523. Hlasovali všichni, končím hlasování a návrh byl přijat 24 hlasy proti 13. 6081, kde pro, proti. Nevadilo by, kdybyste zvedali ruce. Takže 6081, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, děkuji, zamítnuto. 6166, první část. Kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? takže budeme hlasovat elektronicky o druhé části pozměňovacího návrhu FAM 6166. Končím hlasování. Návrh byl přijat 20 hlasy proti 19. Teď máme hudební přestávku. 61, 67, dvě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Druhá část, kde je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o druhé části pozměňovacího návrhu 67. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 20 hlasy proti 19. Nous abordons maintenant... A nyní okruh 3. Je vous laisse le temps de... Dám vám chvilku, abyste si našli příslušný hlasovací seznam. Le vote commence. A nejprve tedy několik bloků. První blok, který obnovuje položky, příloha tabulka 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhý blok, tabulka 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třetí blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď eh, jednotlivá hlasování. Sedmdeset sedm, osm, nula, čtyři, osm, jedna, pět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. se 227, 223, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 6709, kdo je pro, proti, přijato. 7719, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7777 4812 Takže 7225, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 7227 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7, 7, 80, 48, 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42, 40, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. 42, 40. Zahajuji hlasování. Chacun a-t-il voté Scrutin est clos. Il est repoussé par... Zamítnuto 22 proti 15 pro. 7786 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84, 63, 48, 91, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 43, 94, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 8406, 4838, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4395, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8407, 4839, kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 8408, 4840, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 8245, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky zahajuje hlasování. Máme jeden hlas navíc od EPP. Zneužíváte své většiny, EPP. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato 21 ku 17. 7788 4823, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 8416 4847, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 84, 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79, 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79, 64 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 4210, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 4398 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 8418, 4849 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 4532 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 84, 12, 48, 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84, 13, 48, 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84, 10, 48, 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 42 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 45 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 84 10 48 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 79, 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 84, 20, 48, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 42, 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 44, 01 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 60, 92, 77, 93 a 48, 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 54, 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, rezervy 8202 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Poznámky 64, 17, 71, 10 pro, proti, zdrželi se, ne všichni se přihlásili, takže použijte prosím své elektronické přístroje, zahajuji hlasování. Je to 64, 17, 71, 10. Končím hlasování. Přijato 29 pro 8 proti. 8406, 48 38 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 6172 pro. Proti. Myslím, že přijato, ale byl bych rád, kdybyste eh, zvedali ruce při hlasování. 84, 18, 48, 49, totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 81, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Šedesát jedna sedmdesát tři. Kdo je pro první část? proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, ověříme. Elektronicky zahajuje hlasování. Děkuji. Končím hlasování. Takže je to zamítnuto 19 19. 6707, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6700 pro? Proti? Přijato. Omlouvám se, takže tento návrh padá. 63,91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42,71 pro, proti, přijato. 67,02 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9,003 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 77, 93, 48, 28, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 77,04 77, a 47, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 61, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 54, 56 pro, proti, zdrželi se přijato, 61, 59 pro, proti, ověříme to elektronicky, závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 20 k 19. 61, 59 pro. Proti. A tak o tom jsme teď hlasovali. Takže 45, 48 pro. Proti. Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto 20 k 19. 54, 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tak, tím jsme skončili uh, okruh 3. Monsieur le Président. Oui, monsieur. Pane předsedo, ano, pane Deprezi? Bylo by možné udělat pětiminutovou eh, přestávku, abychom si mohli protáhnout eh, nohy, dát si kávu nebo eh, vyřešit nějaké technické potřeby. Prosím, pět minut. Předseda. Ano, to je, myslím, rozumné opatření, aby se pak všichni mohli znovu koncentrovat. Já nemám nic proti, výbor myslím také ne, takže pět minut to je pak obvykle deset, takže navrhuji, abychom začali znovu pracovat přesně ve čtvrt. <laughs> Thank you.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

Vážení kolegové, jenom pro informaci. Chtěla bych navrhnout, abychom dopoledne pokračovali ještě s okruhem čtyři, o, se zvláštními nástroji, pak bychom ještě udělali ostatní oddíly. A pokud se nám podaří dokončit hlasování o těchto třech okruzích, tak pak bychom mohli si udělat přestávku a odpoledne v 15 hodin bychom dělali oddíl 1, to je rozpočet Evropského parlamentu. A pokud Jens Geyer to stihne zajistit, mohli bychom udělat i pilotní projekty a mm, přípravná opatření, přípravné akce. Platby musí být úplně nakonec. konec takže potom bychom udělali nakonec ty platby a potom bychom pokračovali s dalšími body na pořadu jednání. Ale nemohu eh, odolat tomu, abych vám nezdělil, že paní Kristalina Georgieva bude kandidátkou na nástupce banky MUNA, tedy na funkci generálního tajemníka OSN. Její vláda potvrdila, že oficiálně předloží její kandidaturu a my známe odhodlání paní Georgievy, když se pustí do nějakého plánu, a aby tedy byla plně efektivní, tak si teď vezme měsíc dovolenou, aby mohla vést co nejefektivnější kampaň. Samozřejmě jí srdečně přejeme hodně štěstí, to ale znamená, že v okamžiku, kdy se diskutuje o návrhu rozpočtu na rok 2017 a o přeskumu víceletého finančního rámce, paní Georgieva, jejíž eh, schopnosti eh, velice oceňujeme, nám možná bude trochu chybět. Takže je to dobrá zpráva, že Kristalina Georgieva je kandidátkou, ale je to také špatná zpráva, protože tu s námi nebude, abychom mohli diskutovat o poměrně ožahavých záležitostech. Já mám důvěru eh, v naše spoluspravodaje, ve vás všechny v dohodovacích řízeních a v trialozích. Pane Deprezi? Pane předsedo, já jsem potěšen touto zprávou. Eh, paní vy si vážím. Je potvrzená i ta zpráva o její dovolené? Je to oficiální? Já jsem zatím o tom slyšel jenom jako o zvěstech pokud si vezme měsíc dovolenou, tak předpokládám, že komise jmenuje nějakého jiného komisaře, který by se zhostil jejich úkolů. Nedovedu si představit, že by komise nebyla zastoupena komisařem v této fázi vyjednávání o rozpočtu. Takže myslím, že by se to mělo co nejrychleji vyjasnit. Předseda, tak pan Ettinger zastoupí paní Georgievu. To už je tedy hotová věc. A proč jste nám to neřekl, pane předsedo? Předseda, no protože jsem se to teď teprve dozvěděl. Pan Fernandes, děkuji, pane předsedo, budu hovořit portugalsky. Perky. Já doufám, uh... Já tady doufám. Firma. Uh... Já tedy doufám, že eh, po potvrzení této eh, kandidatury Eh, bude procházet stejnými postupy jako ostatní kandidáti, protože ten postup má svá pravidla a já doufám, že tedy absolvuje eh, stejný postup. Ten komisař, eh, který bude mít na starost rozpočet, nevím, jestli bude schopen tak rychle se vlastně zapracovat do toho tématu, aby ta spolupráce byla efektivní a je to důležitá věc, rozpočet a na rok 2017 a víceletý finanční rámec. Evropská komise by tedy měla rychle asi proškolit ty příslušné kandidáty a možná by to měla ještě probrat s námi poslanci. To znamená, že v okamžiku, kdy se vlastně oznamuje, že paní komisařka Georgieva, kterou eh, velice respektuji, a cením si její dosavadní práce, Takže paní eh, komisařku bude tedy někdo zastupovat, ale znamená to určitou nestabilitu v těch vztazích komise parlament právě v okamžiku, kdy budeme diskutovat o velice důležitém tématu o rozpočtu Unie. Nicméně jsem tedy přesvědčen, že nový komisař či komisařka, eh, který dostane na starost toto portfolio, bude skutečně kompetentní a bude tedy na výši tohoto úkolu, který musíme splnit. Já nemám nejmenší pochybnosti a proto jí tedy přeji hodně štěstí v tom novém úkolu a my uděláme maximum pro to, aby všechno proběhlo hladce. Samozřejmě to bude eh, nová pracovní zátěž pro toho daného komisaře, ale opakuji, jsem přesvědčen, že ten komisař, který se zhostí tohoto portfolia, bude na úrovni a eh, na výši úkolu. My také samozřejmě budeme nápomocní. Nicméně chtěl jsem eh, se vám tedy svěřit s tímto svým osobním názorem na zprávu, kterou nám pan předseda právě sdělil. Děkuji vám. Děkuji pan Novakov, ale stručně nechtěl bych celé dopoledne eh, trávit diskusí nad důsledky odchodu paní Georgievy. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Na začátku bych rád eh, řekl, že eh, nominace a možné zvolení místo předsedkyně Georgievy je nejdříve velkou ctí pro Evropskou unii, pro evropské instituce a pro nás jako eh, rozpočtový výbor, protože ona je odpovědná právě za ní. Já jí držím palce a jsem si jistý, že ona a její eh, odborný tým eh, se vynasnaží na to, aby tu dosavadní práci mohli předat komisaři Ettingerovi. No, určitě, a to nedojde k žádném, žádným nerovnovám. A také to bude dobrá zpráva pro Bulharsko, pane Novakové. E, tak e, nevím, jestli pan Preza e, taky nebude kandidovat do OSN snad, paní Kalvilio také ne. Dobře, takže budeme pokračovat v hlasování. Eating four. Okruh čtyři. První blok který je předmětem tabulky 1 v příloze. Eh, je to obnovení položek, tak jak je navrhla paní Georgieva. Kdo je pro? Proti? Udrželi se? Blok byl přijat. Tabulka 2, druhý blok, kde je pro? Kde je pro? Ta zpráva vás dostala. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tabulka 3, třetí blok. Kdo je pro? Pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Čtvrtý blok, čtvrtá tabulka v příloze, kde je pro? proti, drželi se, návrh byl přijat. Pátý blok, pátá tabulka, kdo je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. A nyní se dostáváme k samostatným návrhům. 761 1, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto, 7, 2, 3, 2 pro, proti, drželi se zamítnuto, 4, 4, 7, 5, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto, 7, 7, 5, 7, 4, 7, 9, 2, kdo je pro, proti, drželi se Zamítnuto 8120775842214793. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto 7233. Pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 4378 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 43 8-0 pro, proti, drželi se zamítnuto. 4-3-8-7 pro, proti, drželi se zamítnuto. 7-7-10-4-7-55, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 4-8-6-5-4-8-9-3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 8466, 4894, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7711, 4756, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4410, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 7713 4758, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 7235 pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto 4412, kdo je pro? Proti? Klidně zvedejte ruce. Dobrá, tak abychom se rozcvičili, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 7, 2, 3, 5. Ne, 4, 4, 1, 2. Všichni hlasovali? Končím hlasování a návrh byl zamítnut 30 hlasy proti 5. Tam to je aspoň jasné. 4, 4, 2, 4. Kdo je pro? Čtyři, čtyři, dva, čtyři. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Čtyři, čtyři, dva, sedm. Pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 4, 4, 2, 8, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 7, 2, 3, 6, pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 7, 7, 1, 4, 4, 7, 5, 9, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 4433 pro, proti. Opravdu málo rukou se zvedá. Eh, hlasujeme o eh, návrhu 4759. Zamítnuto 4433, kdo je pro, proti? zdrželi se, zamítnuto 7, 2, 3, 0, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4, 4, 34, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 8, 1, 6, 2, 4, 2, 1, 9, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7, 2, 3, 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 7, 2, 4, 0. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní rezervy. 66, 77. Kdo je pro? proti, drželi se zamítnuto, 8, 2, 3, 6, ve dvou částech. První část rezerva 45%, 20%. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. A nyní poznámky 4278 pro, proti, a kdo se zdržel. Budeme hlasovat elektronicky, protože mi to není jasné. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 29 proti 7. 5, 3, 2, 1 pro, proti. Držel se. Zamítnuto. 4, 2, 7, 9 pro, proti. Drželi se zamítnuto. 4, 2, 8, 0, kde je pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 4280. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat 20 hlasy proti 17. 6682, kde pro, proti, Návrh byl přijat. 44,91 pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 4491. Zahajuji hlasování. Nedal jsem vám slovo. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 19 hlasy proti 17. 4, 491, kdo je pro? Nevidím moc hlasů, kdo je proti? Eh, hlasujeme elektronicky. Čtyři tisíce čtyřista devadesát jedna hlasujeme elektronicky. To jsme už odhlasovali, říká. To bylo 6682, říká předseda. Rošty. Samil. 4480, kdo je pro? Teď hlasujeme o návrhu 7459 4480. Kdo je pro? Proti. Elektronicky kontrolujeme toto hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 25 proti 12 5981, kde je pro? Vidím tři ruce všeho všudy. Kdo je proti? Teď vidím hodně rukou. Takže návrh byl zamítnut. 4281, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 74604481, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 4, 2, 8, 2, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 7, 4, 6, 1, 4, 4, 7, 9, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4, 4, 9, 0, kdo je pro, Proti? 4490, to je Fernandez. To je jiný Fernandez, aha. Takže kdo je pro návrh 4490? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky o tomto návrhu. Končím hlasování. Zamítnuto 20 proti 17. 3, kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 8, 2, kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 9, kde je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o tomto návrhu 4489. Končím hlasování. Rovnost hlasů, takže zamítnuto. 5987, kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o návrhu 5987. Koncím hlasování. Zamítnuto 12 proti 26. 4, 2, 8, 4 pro. Proti. Máte problém s rukama? 4284. Kdo je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o tomto návrhu pro kontrolu. Končím hlasování. Návrh byl přijat 21 hlasy proti 17. 7, 4, 6, 3, 4, 4, 8, 3. Kdo je pro? Proti? Kontrolně. Elektronicky omlouvám se, ale ruce se dost nezvedají, takže tento návrh elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 26 hlasy proti 13. 5983 pro, proti. Myslím, že je to schváleno. 6027 pro, proti. Schváleno. 746 4448 4 4. Kdo je pro? proti, zamítnuto. 5, 9, 8, 4 pro, proti. Kontrolně hlasujeme elektronicky o návrhu 5984. Končím hlasování. Zamítnuto 24 hlasy proti 13. 4547 pro. Proti? Elektronicky, protože mi to není jasné. 4, 5, 4, 7. Ne. Končím hlasování. 5, 5. No tak jasné to nebylo, to je pravda, takže ten návrh byl zamítnut rovností hlasů. 7, 4, 6, 5, 4, 4, 8, 5, kde je pro? Proti? Zamítnuto. 5, 9, 8, 5. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 4, 5, 5, 2. Kdo je pro? Proti? budeme hlasovat elektronicky o tomto návrhu. Končím hlasování. Takže je to 19 ku 19, návrh byl zamítnut. 4, 5, 4, 6, kdo je pro? Proti? Zjevně mnoho rukou zůstává na stole, takže budeme zase hlasovat elektronicky času dost. Končím hlasování. Zamítnuto 19 hlasy proti 18. 7, 4, 66, 4, 4, 8, 6 pro. Proti. Drželi se zamítnuto, 7467 4487, kdo je pro, proti, zamítnuto, 4285, kdo je pro, proti, zamítnuto, 5357, pro, proti, schváleno, 7468 4488, kdo je pro, Proti? Zamítnuto. 5986 pro? Proti? Kontrolně hlasujeme elektronicky. Končím hlasováním. Návrh byl zamítnut 21 hlasy proti 16. 779 448 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. Tím jsme skončili okruh 4. A teď se dostáváme k zvláštním nástrojům. 4, 3, 4, 7 pro, proti, zamítnuto, 5, 6, 2, 1 pro, proti, drželi se, zamítnuto, 8, 2, 3, 8 pro, proti, drželi se, zamítnuto, 8, 2, 3, 8 pro, proti, zdrželi se. Ruce váhají, takže si to zkontrolujeme elektronicky o návrhu 8238. Končím hlasování a návrh byl masivně zamítnut. 31 hlasů proti. 7118 pro, proti. Kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování zamítnuto 23 hlasy proti 15. 7 1, 18, kdo je pro? Předseda se omlouvá, o tom jsme už hlasovali. 5, 6, 5, 5. 5, 6, 5, 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Omlouvám se, ne, to je schváleno. 8448, kdo je pro? Proti? Držel se, zamítnuto. 7341, 6565, kdo je pro? Proti? Drželi se, schváleno. 7126, kdo je pro? proti, drželi se schváleno, 6017, kdo je pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, omlouvám se, už je ta únava znát. Poznámky 5, 6, 2, 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A dva pozměňovací návrhy totožné, 844, Kdo je pro? Proti? zdrželi se? A návrhy jsou zamítnuty. Budeme pokračovat ostatními oddíly. Ostatní oddíly, pane zpravodaji Tarande. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Rád bych připomněl kolegům, kteří hlasují, že na plenárním zasedání ve Štrasburku jsme vedli eh, debatu o eh, stanovisku rady a vzhledem k mandátu, eh, který mi dali kolegové na rozpočtovém výboru, jsem oznámil, že bychom rádi obnovili opravný rozpočet u všech eh, položek, které rada seškrtala. Vzhledem k výsledkům dnešního hlasování, kde u Evropské eh, služby činnost je několik eh, podrobností, bych rád zmínil několik věcí. Členové AFETu navrhli dát půl miliony eur do rezervy na jejich eh, strategickou eh, komunikační kulovou skupinu. Já si myslím, že to nedává eh, smysl v rozpočtovém perspektivě, protože když jsme se rozhodli, že potřebujeme ta pracovní místa, tak to není na papíře, potřebujeme skutečné lidi a rád bych vám připomněl, že oni řeší velice zásadní otázky. Nesmíme eh, zapomínat na dění na Ukrajině a o hybridní kampaň, která je vedena proti Evropské unii. Takže eh, rád bych eh, požádal kolegy, aby hlasovali proti tomu pozměňovacímu návrhu, který máme na hlasovacím seznamu. A za druhé, pan Gajer a já jsme u 1.1.0.0, což jsou základní platy, podali pozměňovací návrh. A o tom se bude hlasovat ještě před pozměňovacím návrhem o AFETu o 30%, eh, které by měly být, která by měla být převedena do rezervy. Je důležité zdůraznit, že ty eh, ústní pozměňovací návrhy jsou výsledkem eh, vyjednávání s panem Brokem a paní místopředsedkyní Mogherini. A AFET eh, deklaroval, že pokud ten ústní pozměňovací návrh bude eh, přijat, tak ty další pozměňovací návrhy eh, a sice dát těch 30% do rezervy a těch asi 10 nebo 11 už nebudou třeba. To znamená, že když tady máme takovéto konstruktivní návrhy, bych tedy uzavřel, že toto je vhodné hlasování. Děkuji. Merci, Děkuji, pane Tarande. Takže první hlasování to je blok, který obnovuje položky pro prostředky pro Evropský soudní dvůr, účetní dvůr ombudsmana, eh, úřad pro dohled nad ochranou ochranou osobních údajů, Evropská služba vnější činnosti a potom je tam několik úprav, ale takže ten blok hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zdrželi se přijato. Evropská rada. Máme tady tři pozměňovací návrhy, o kterých můžeme hlasovat en bloc. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tyto návrhy jsou zamítnuty. Soudní dvůr 8244. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 8243. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Účetní dvůr, první pozměňovací návrh 46, 42 a potom 46, 45 a 46, 46. Můžeme hlasovat en bloc. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Teď eh, Evropský hospodářský a sociální výbor. Návrh 7313. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 8239. Kdo je pro? Necháme ho, protože ten předchozí nebyl přijat. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 73.14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14.54. Pro? Proti? Zdrželi se? Eh, přijato. 71.01. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 73.15 a 73.16 můžeme hlasovat unblock. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71.02 pro, proti, zdrželi se, ověříme to, protože ta ruce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 26 ku 12. 82 40 a 73 17 eh, plus teď následující.

7104 pro, proti, zdrželi se, přijato 8323 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 8241 pro, proti, zdrželi se, přijato tak zamítnuto, opravuje se pan předseda. 73-24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1454 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73.25 a 73.26 a blok, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 73,27 pro, proti, zamítnuto, 82,42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 73,28, 73,29 amblok pro, proti, zamítnuto, 7106 a 4647 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7330 a 7331 a blok pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7107 pro, proti, Mám pochybnosti, takže to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 ku 15. 1454 pro, proti, zdrž, přijato. SVČ hlasování a blok o návrzích 2801. To jsou položky 11, 1102, 1103, 225. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 3005. O tom se nebude hlasovat. 5359, kdo je pro? proti. Nehlasují všichni, takže ještě jednou. 53, 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 7335, 7336 blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 8301. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 7340. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznámky a rezervy. Zpravodaj Gejer hovořil o ústním pozměňovacím návrhu. Máte k tomu ještě něco? nějakou připomínku? Ne? Ano? To je eh, ta možná změna, eh, na kterou eh, poukazoval kolega Tevelc Ancinge. Berme to dohromady, je to ta věc AFETu. která ke, společ- ke spokojenosti tohoto výboru byla vyřízena dopisem na paní Mogherini. Bien, je mets aux Budeme tedy hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže přijato. 53, 59. Ten je slučitelný s předchozím. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 53.00. To se týká různých rozpočtových položek. Budeme hlasovat en blok. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A teď jsme tedy dokončili hlasování naplánované na dnešní dopoledne. Takže teď si uděláme přestávku a budeme pokračovat odpoledne s rozpočtem parlamentu. Pak bude nás, budou následovat pilotní projekty a přípravné akce a platby. A myslím, že odpoledne bychom ještě mohli projít zprávy, které jsou naplánované na zítra ráno. Pokud to dnes stihneme, tak bychom nemuseli zítra dopoledne už sem chodit. Nikdo se nehlásí a tím tady končím zasedání. Aha.